Dámy a pánové, kolegové, prosím, kdybyste se mohli usadit, abychom mohli zahájit hlasování. Prosím, usaďte se. I will start with the voting procedure. Tak já eh, začnu zájem hlasování za 10 vteřin. Vážení kolegové, jenom dvě oznámení ještě předtím, než začneme uh, hlasovat. Please take your seat. Prosím, zaujměte svá místa. První oznámení. Eh, předseda eh, dostal od ECR žádost o změnu nominací eh, v komisích, delegacích. Eh, ty změny budou v dneš, zápisu z dnešního eh, zasedání a pokud nebudou k tomu připomínky, budeme třeba to schválené. Druhé oznámení je následující. V souladu s nařízením 152 a na základě dohody politických skupin eh, navrhuji eh, následující změny programu středy eh, diskuse